Takže kolegové, eh, musíme se pustit do hlasování, eh, protože přece máme hodně hlasování a někteří z vás cestují, takže je třeba, abychom se pustili do práce. Začneme eh, s přijetím pořadu jednání. Nemá tady připomínky, tak je přijat. Pokud jde o jazykový režim, tak prosím, tlumočení do dánštiny, chorvačtiny a gelštiny dnes nebude k dispozici. Potom je tady jedna technická připomínka, kterou mám, musím vyřídit. A sice eh, používáme tuto velkou místnost docela často. A když hovoříte, že jsme libe, používáme tuto velkou místnost, tak prostě musíte eh, mluvit trošku víc blízka do těch mikrofonů. Tlumočníci vás jinak eh, neslyší tak dobře. To vám prostě vyřizuji tady o technických služeb. Někdo mluví s mikrofonem takhle, takže to není ideální. Takže prosím, mějte to na paměti. Dobrá. Máme před sebou uh, uh, hlasování. To o tom panu Nagyho bude asi 40 minut. To ostatní bude docela krátké, tak abyste měli tak jako představu. Když se pustíme do hlasování, tak je tady bod 3 a sice schválení zápisu z jednání 3. října, 5. září, 31. srpna, 15. 16. června a 30. května. Nemáte-li eh, námitky eh, k zápisům, jsou přijaty. A teď eh, přistoupíme k prvnímu hlasování, což je 5, říká řečník. Máte mimochodem všichni kartičky? Máte všichni, takže to nemusíme zaznamenávat. Takže bod 5 a první hlasování. Omlouvám se, kolegové, říká řečník. Bod 4 dohoda o operační a strategické spolupráci mezi Gruzí a Europolem. Spravodajem jsem já. Můžeme rovnou hlasovat. Pozměňovací návrh jedna za vyhlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 2. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 3. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 4. Zahajuji hlasování. Končím hlasování také zamítnuto. A teď budeme hlasovat o závěrečném eh, textu, závěr hlasování. Končím hlasování. To 31 pro, 3 proti, 6 se zdrželo. A teď eh, bod 5. Dohoda o, o operační strategické spolupráci mezi Ukrajinou a Europolem. Zpravodajkuje Maria Gabriel. Můžeme um, přistoupit k hlasování. A pokud bude souhlasit, můžeme vzít an blok pozměňovací návrhy 1 a 4. Souhlasíte? Ano. Nechcete an blok. Dobře, tak pozměňovací návrh 1. Končím hlasování. Zamítnuto mm, pozměňovací návrh 2. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Končím hlasování. A Také zamítnuto nakonec. Pozměňovací návrh 3. Zahajuji hlasování. Končím hlasování zamítnuto pozměňovací návrh 4. Zahajuji hlasování. A končím hlasování. Také to. A nyní hlasování o závěrečné verzi textu. A to všichni v téhle náladě dnes zahajuji hlasování. Končím hlasování. 34 hlasy pro, 3 proti a 6 se zdrželo. Nyní bod 6. Mobilizace eh, nástroje flexibility k financování okamžitých rozpočtových opatření k eh, řešení probíhající migrační, uprchlické a bezpečnostní krize. Zpravodajkou je Monika Makovej. Můžeme eh, přistoupit k hlasování. Kompromis 1. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 2. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 2. Eh, Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 3. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 4. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 27. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Pozměňovací návrh, to bylo eh, zamítnuto tady pozměnací návrh 28. a Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijata. A nyní e, závěrečné hlasování o takto pozměněném textu. Zahajuji hlasování. Končím hlasování přijato 38 hlasy, 3 proti, 2 eh, se zdrželi. z eh, zpravodajce. Nyní bod 7. Mobilizace a krizové rezervy na rok 2017. Zpravodajkou je Monika Makovej. Můžeme zahájit hlasování. Kompromis 1. Zahájit hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 2. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je to. Kompromis 3. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 21. Zahajuji hlasování. Pozměňovací návrh 22. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 4. Zahajuji hlasování. končím. Přijato. A nyní eh, hlasujeme o takto pozměněném textu. Končím hlasování. Přijato 38 pro, 3 proti, 3 eh, se zdrželi. Blahopřeji zpravodajce. A teď bod 7, říká řečník. nebo bod 8. Takže kolegové, teď bod 8. Situace v oblasti základních práv v Evropské unii v roce 2015. Zpravodaj je Jožef Nadí. Musíme upravit uh, po opět 8.7 se bude hlasovat eh, zvláště. Eh, ty pozměnce návrhy jsou si velmi blízké a kdyby byly přijaté oba, eh, tak se text opakoval, takže pokud bude 587 přijata, tak 610 odpadá. A to tež platí pro 702, 953. Takže pokud bude přijata 702, tak 953 odpadne. Pokud se to další pochopili, můžeme pokračovat. Akorát bych rád eh, řekl eh, stručně, jestli se pan zpravodaj chce vzít slovo. Děkuji. Já bych eh, rád velice poděkoval všem frakcím, a každému stínovému zpravodaji a všem stínovým zpravodaj, s, s poslancům k, tét, za spolupráci na této zprávě o situaci v oblasti základní práv Evropské unie v roce 2015. Máme téměř tisíc pozměňovacích návrhů a, a tři a ústní pozměňovací návrhy. Máme 45 kompromisů a jenom 4 a dílčí hlasování, tak je to, myslím, skvělé, skvělý výsledek a myslím si, e, že v tomto hlasování e, ukážeme, že Evropský parlament je schopen spolupracovat a nacházet dobrá řešení. Dobrá, přistupme k hlasování. Kompromis 1. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 2. Pardon, kompromis 3. Opravuje se řečník. První část. Zahajuje hlasování. Končím hlasování. Druhá část. Zahajuje hlasování. končím. Přijata. Pozměňovací eh, návrh 292 na zahajuje hlasování. Končím. Zamítnuto. Kompromis 2. Zahajuje hlasování. Končím. Přijato. Kompromis 9. Zahajuji hlasování. Končím. Přijato. 390. Zahajuji hlasování. 309, pardon. A končím. Zamítnuto. Kompromis 4. První část. Zahajuji hlasování. Končím. Přijato. Druhá část, zahajuji hlasování. Končím. Přijato. Kompromis 8, eh, zahajuji hlasování. Končím. Přijato. Kompromis 37 a eh, první část. Končím hlasování přijato, druhá část. Eh, končím hlasování, je zamítnuto, eh, kompromis 5. Zahajuji hlasování. Končím. Přijato. Kompromis 6. Eh, zahajuji hlasování. končím. Je to pozměnostní návrh 372 za její hlasování. Končím. Zamítnuto. Kompromis 31 za její hlasování. Končím. Přijato. Kompromis 7 zahajuje hlasování. končím. Pokud to chcete, pokud byste se chtěli přesadnout, tak zaznamenáme hlasování pana Bergera o kompromisu 7. Pozdělající návrh 404. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 406. Kdo je? Eh, kdo je zahajuje hlasování? Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 20. Zahajuji hlasování. Končím. Přijato. 416. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 11. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 441. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis eh, 12. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 40. Eh, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 13. Zahajuji hlasování. Končím hlasování přijato. Kompromis 14. Končím hlasováním. Přijato. Kompromis 19. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 15. Říká řečník. Omlouvám se. Pozměňovací návrh 487. Eh, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 15. Eh, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 16. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 17. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 505. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 41 a zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 18. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 32. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 578 a 579 jsou totožné, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Omlouvám se. Ještě 580 zahajuji hlasování. 580. Hlasovali jste všichni? Končím hlasování. Přijato. Kompromis 23. První část. Přijato. Druhá část. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 587 zahajuje hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 21, první část, eh, zahajuji hlasování. Přijato, druhá část. Končím hlasování. Přijato. 610. Ne, 613. Eh, Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 614. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 36. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 24. Zahajuji hlasování. Končím. Přijato. Kompromis 22. Zahajuji hlasování. Končím. Pozměňovací 694, zahajuji hlasování. Končím. Přijato. 702. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato 25. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijaté. Kompromis 26. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 27 a zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 28 zahajuji hlasování. Closed. Carried. Compromise. Končím hlasování. Přijato kompromis 29. Pardon, 738. Je to tak, zahajuji hlasování. The vote is closed. Končím hlasování. Schváleno. 29 kompromis. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis 30. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 757. Pozměňující návrh. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnout. 758 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnout. 771 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis 33. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schválen. Kompromis 34. Zahají hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis 35. Zahají hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 38 kompromis. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis 38. Zahajuji hlasování. Omlouvám se, říká pan předseda, to už jsme probrali. 39 nyní hlasujeme. Kompromis. Close. Končím hlasování. Schváleno. Pozměňující návrh 931. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňující návrh 945. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 951. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnut. 952. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnut. 956 nyní protože 953 odpadá. Tedy 956 zahají hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 959 zahají hlasování. Končím hlasování. Zamítnut. 973 zahají hlasování. Přejeme si en blok 973 až 982. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A tyto pozměňovací návrhy jsou zamítnuty. A nyní, kolegové, ne, ne právní východiska. Takže tady máme kompromis, takže přicházíme ke straně 55. So we go to Amendment 1. Two. So colleagues, we now vote on the compromise text on citation. Tady máme tady kompromisní text k právním východiskům. Kompromisní text k právním východiskům. Zahajuji hlasování. Končím hlasování schváleno. Čímž se nám podařilo přejít k úvodním ustanovením. Jsme všichni připraveni a přímo přecházíme k poznacímu návrhu 118. Dobrá, zahajuji hlasování. Končím hlasování. A to bylo schváleno. Ano. Víme všichni, na které stránce se nacházíme. Kompromis 10 u úvodních ustanovení zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schválen. Pozměňující návrh 165 u úvodních ustanovení. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnout. Pozměňovací návrh 184 u úvodních ustanovení. Končím hlasování. Zamítnout. A Přicházíme k pozměňovacím návrhu 254. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnout. 260. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 270. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuta. A dále. To jsou odstavce, tam 6. FEM 6. Končím hlasování. Zamítnuto. FEM 14. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. FM 56. Zahajuji hlasování. Pořád ještě FM 56 a končím hlasování. Schváleno. A nyní, milí kolegové, konečné hlasování jmenovitě. Zahají hlasování. Hlasovali všichni v tom konečném hlasování. Končím tedy hlasování a schválen 41 hlasy proti čtyřem proti a čtyři se zdrželi. Blahopřejeme zpravodaji. A další dokument, o němž budeme hlasovat, ještě dva, přesně řečeno. Tady do jde o pravidla občanskoprávní zásady u robotiky, zpravodaj je pan Bony a tady podle pravidla 56 jednacího řádu máme hlasovat, pokud tedy nikdo už nechce se ujmout slova. Dobrá. tedy přímo přecházíme k hlasování. Kompromis 3. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis 4. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schválen. Pozměňovací návrh 83. Ano, zahajuji hlasování a končím hlasování. Zamítnout. Kompromis 5. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schválen. Kompromis 6. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schválen. Kompromis 7. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Velice přesvědčivě. Kompromis 8. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schválen. Kompromis 9. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Rovněž byl schválen kompromis 10. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis 11. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schválen. Poznací návrh 43. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schválen. Kompromis 12. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schválen. Kompromis 13. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schválen. 14, to je kompromis 14, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schválen. Pozměňující návrh 62. 62, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schválen. Kompromis 15. Zahajuji hlasovat. Končím hlasování. Schválen. A nyní úvodní ustanovení. Ještě omlouvám se kolegové, pozměňovací na 79. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A ten byl zamítnut. Ano. Každopádně přecházíme k pozměňovacímu návrhu 87. 87. Nemám pravdu, ptá se předseda. Poznací návrh 87, říkám to správně, že ano. Hlasovali jste všichni o tomto pozměňující návrhu, končím hlasování a byl zamítnut. A nyní právní východiska úvodní stanovení. Kompromis 1 u e, zahají hlasování u úvodních ustanovení. Končím hlasování. Schválen. Kompromis 2. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Sváleno. Poznací návrh 10. Zahají hlasování. Končím hlasování. Zamítnout. A nyní hlasujeme o textu v pozměněné podobě. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno 47 hlasy pro, nikdo nebyl proti a dva se zdrželi. Blahopřeji panu Bonimo. Výborné. Ano. Každopádně ještě další výměna informací, systém včasného hlasování, varování a postup pro posuzování rizik nových psychoaktivních látek. Znovu opět pan Michal Bony. A tady hlasujeme o za, k zahájení interinstitucionálního vyjednávání a složení týmu. Pokud pan zpravodaj nechce k tomu nic říci, tak můžeme přejít rovnou k hlasování. Dobrá, tak toto uděláme. A NV10, pozměnící návrh, zahají hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis 1, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schválen. Pozměňovací návrh 24. Zahají hlasování. Končím hlasování. Zamítnout. Kompromis 2. Zahají hlasování. Končím hlasování. Schválen. Envy 13. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schválen. 27. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnout. NV14. zahají hlasování. Končím hlasování. Zamítnout. Poznací návrh 5. Zahají hlasování. Končím hlasování. Schválen. NV15. zahají hlasování. Končím hlasování. Zamítnout. NV16. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schválen. NV17. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnout. Pozměňující návrh 6. Ten je totožný s 18. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schválen. Kompromis 3. Zahají hlasování. Končím hlasování. Schválen. Kompromis 4. Zahají hlasování. Končím hlasování. Schválen. Pozměňující návrh 9. Zahají hlasování. Končím hlasování. Schválen. Pozměňovací návrh 30. Zahají hlasování. Končím hlasování. Zamítnut. 31. Zahají hlasování. Končím hlasování. Schválen. NV 21. Zahají hlasování. Končím hlasování. Schválen. Pozměňovací návrh 10. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schválen. 32. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnut. 33. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnut. Poznací návrh 11. Zahají hlasování. Končím hlasování. Schválen. Poznací návrh 34. Zahají hlasování. Končím hlasování. Zamítnut 35. zahají hlasování. Končím hlasování. Zamítnout. Kompromis 5. Zahají hlasování. Končím hlasování. Schválen. NV23. Zahají hlasování. Končím hlasování. Schválen. NV24 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnout. NV25 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnout NV26 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnout. Poznací návrh 13, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schválen. Poznací návrh 37, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnout. Poznací návrh 14, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schválen. 15. Zahají hlasování. Končím hlasování. Schválen. Pozměňovací na 38. Zahají hlasování. Končím hlasování. Zamítnut. A nyní úvodní ustanovení NV1. Končím hlasování. Schválen. 17. Zahají hlasování. Končím hlasování. Zamítnut. Diskuse bez mikrofonu. Nice try, Thomas. No. Let's keep... Ano. Tomasi, stálo to za pokus, ale ne. Takže pokračujeme. Envy 2, zahají hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Envy 3, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Envy 4, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Poznací návrh 18. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Envy 5. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Envy 6. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 19. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto NV7. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. NV8. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Poznací návrh 1. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. A hlasujeme o konečném znění textu jmenovitě zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno 48, nikdo se ne. Nikdo nebyl proti, tři se zdrželi a nyní hlasujeme k zahájení vyjednávání, složení vyjednávacího týmu a mandátu. Zahajuji hlasování. A končím hlasování. Schváleno 48 hlasy, jeden kolega se zdržel, tři, tedy jeden hlasoval proti a tři se zdrželi a blahopřejeme panu Bonimu. A ještě poslední záležitost, o níž musíme hlasovat, kolegové. To je bod 11 pořadu jednání, otázka k ústnímu zodpovězení komisy ohledně jejich povinností v oblasti vízové vzájemnosti podle článku 1 odstavec 4 nařízení 539 lomeno 2001 a pouze hlasujeme jednou, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno 45 hlasy pro tak jsme skončili hlasovat, kolegové. Děkuji vám velice za pomoc a spolupráci. Hlasovali jsme velice svižně, takže jsme ušetřili hodinu, celou hodinu. A nyní se rozejdeme a sejdeme se znovu v 11 hodin.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

Tata. Thank you.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 Uh, dear colleagues, if everyone is ready, we can... Milí kolegové, pokud jsme všichni připraveni, tak můžeme pokračovat. Děkuji vám za strpení. Hlasovali se mnohem rychleji díky velice příkladné spolupráci. Děkuji rovněž, že jste zde s námi včas. Pokračujeme bodem 12, Evropská iniciativa Cloudu. Máme zde návrh stanoviska zpravodaje pana Bonyho. To je návrh stanoviska z vlastní iniciativy. Příslušným výborem je ITRE, ale libe se v rámci pravidla či dle pravidla 53 rozhodlo vypracovat z vlastní iniciativy toto stanovisko. Někdo mě to vysvětloval. Každopádně zde existuje velice dobrá tradice, kde bylo šetření o hromadném sledování a tam se to týkalo rovněž skladování ve cloudu a rozhodli jsme se, že náš výbor nepoleví a jsme velice rádi, že právě pan Bony, který je v této oblasti odborníkem, se nyní touto zprávou zabývá. Velice rádi si jej vyslechneme a seznámíme se s jeho přístupem k věci. Nyní ho tedy vyzvu, aby se ujal slova a seznámila s tématem. Děkuji, pane předsedo. Milí kolegové, připravil jsem návrh stanoviska, kde se snažím hovořit o e, pravomocích výboru Libe a potrhuju nutnost evropského cloudu pro otevřené vědy, že se vše musí konat v rámci pravidel e, za respektování ochrany dat a bezpečnosti. Na tom záleží nikoli pouze vědcům a výzkumníkům, aby mohli spolupracovat a vyměňovat se údají, ale e, všem. Jedná se o fundamentálně inovativní přístup, cloudová, e, počítačová, e, technologie a spolupráce ve vědních eh, oborech přinese pouze pozitiva inovacím a dalšímu vědnímu vývoji. Vše se musí odehrávat v souladu se stávající legislativou týkající se této oblasti, zejména ochrany údajů a zejména i nařízení o ochraně dat. Zejména nyní, když už máme harmonizovaný přístup vůči GDPR. Je to klíčová záležitost pro eh, akademické kruhy, aby stejné povinnosti a principy platily v celé Evropské unii. A tady se domnívám, že na tom záleží zejména nyní, když v každé naší členské zemi pracujeme na implementaci a na tom, aby se harmonizace, s níž nařízení počítá, stala realitou. Zmiňuji se rovněž o významu volného toku dat, které prospívají vědnímu bádání a zkoumání a doufám, že komise bude dbát a myslet na tento aspekt a na lednovém zasedání zřejmě, či v lednu se od komise dočkáme něčeho v této oblasti. No a v neposlední řadě zdůrazňuji kyberbezpečnost v rámci tohoto otevřeného cloudu, abychom se vyhnuli porušování bezpečnosti a zároveň stimulovali vývoj technologie, která zajistí bezpečné výměny a zpracovávání údajů. Milí kolegové koordinátoři se rozhodli, že u této složky budou pracovat hlasovat anglicky. Musíme totiž hlasovat ještě v prosinci, abychom dokázali vše schválit ještě před hlasováním v ITRE. Tedy um, pondělí 21. listopad máme lhůtu pro podávání pozměňovacích návrhů v 18 hodin. S hlasováním počítáme 8. prosince. Děkuji. No a samozřejmě rád si vyslechnu vaše názory, budu se účastnit diskuse a těším se na plodnou spolupráci se všemi stínovými zpravodaji. Uh, Děkuji, pane Bony. Vyslechneme stínové zpravodaje a pak další kolegy. Eh, prosím, Natálie. slov mi dovolte k tomuto stanovisku. Především chci poděkovat našemu kolegovi eh, panu Bonimu za, za práci eh, na tomto stanovisku. A chci mu říci, že naprosto souhlasím eh, s těmi mm, podmínkami projektu, s těmi čtyřmi klíčovými body. A, a také jsem velmi ráda, že můžeme pracovat na takovémto tématu, což je velmi slibné téma Eh, velice důležité pro Evropu, které je velice důležité pro inovace. A podle mého názoru právě Evropa potřebuje být kreativní a inovující. Je to také eh, záležitost, která se týká konkurenceschopnosti, eh, dovedností a vlastně nás všechny Evropany by to mělo ještě lépe stmelit do spolupráce. Čili to se Eh, dospělejší eh, v tomto aspektu od dalšího tématu, které přijde potom na řadu a které bohužel jedná o mnohem tragičtějších aspektech, eh, kterými se bohužel musíme zabývat velmi často. Dovolte mi několik slov. Dochází k velkému nárůstu nejrozmanitějších údajů, údajů, které jsou v cloudech, které se sdílejí a vytvářejí nové možnosti pro sdílení informací, pro výzkum, pro vypracování i provádění evropských veřejných eh, politik. Takže bych si přála, aby to všechno fungovalo co nejrychleji. Důležité je, abychom eh, nebyli někde na, na chvostu nebo uprostřed, ale abychom byli v čele eh, tohoto jevu tváří v tvář dalším velkým mocnostem v této oblasti, v Ázii nebo ve Spojených státech. Takže je velice důležité, abychom v tomto stanovisku mohli rozvíjet naše nástroje, aby to byly evropské nástroje. To je tedy vynikající téma Jistě vytváří to také určité výzvy, které byly velice dobře zanalizovány a vyjádřeny. Já bych ráda zdůraznila otázky ochrany a bezpečnosti. Z hlediska ochrany, například ochrany osobních údajů, Jde o téma, které se velice často uvádí nejen v našem výboru, ale také o tom často hovoří naši občané. Náš kolega velice dobře zdůrazňuje tuto věc, protože cloud a budoucí evropský cloud eh, tady vytváří určité problematické aspekty z hlediska respektování legislativy o ochraně eh, údajů. Vzpomeňte si, eh, že před pár lety se tehdy zjistilo, že tady je 30 rizik vyplývajících z cloudu. Tak je tedy třeba mít se na pozoru při použití či opětovném použití či sdílení údajů z cloudu a Eh, údaje zaznamenané v cloudu musí být náležitě chráněny. A to z hlediska přístupu i z hlediska eh, doby eh, uchování, schromažďování a v dalších aspektech, o kterých není třeba teď podrobně mluvit. Další důležitá věc, podle mého názoru, je riziko, že údaje, které jsou v těchto prostředích, by mohly být pozměněny že by tedy u nich došlo ke změně bez vědomí občanů, či dokonce, že by byly e, tyto údaje přístupné e, neautorizovaným třetím osobám, například v důsledku nějakého pochybení od poskytovatele e, služby, a nebo vzhledem k tomu, že by se špatně věci provozovaly, kromě samotných eh, technických eh, problémů ještě je možnost i eh, nedostatečného, nedostatečné zprávy. Čili i tady potřebujeme mít právní záruky. A třetí bod, také podle mého názoru velmi důležitý, se týká ehm, tedy justičního požadování údajů. To znamená údaje, které požadují zahraniční orgány například ze třetích států, eh, neevropských států. Tak to jsou tedy eh, body u prvního typu, to je ochrana údajů. Eh, které chci přednést jako stínová zpravodajka. A pak je tady druhý aspekt a to je bezpečnost. Když se hovoří o cloudech z hlediska svobody, tak to je určitě velký eh, aspekt ochrany údajů v cloudu proti kyberzločinnosti, proti útokům a proti tomu všemu, eh, co se tady z tohoto hlediska objevuje. Prostřednictvím tohoto textu musíme mít, potřebujeme mít ochranu infrastruktur evropského cloudu a to je třeba zkoumat již nyní a ne až potom následně se k té otázce vracet, kdyby se objevily problémy. Z hlediska bezpečnosti koncentrace údajů je to zbraň dvojsečná to chci upozornit, tedy nejenom zpravodaje, ten si to samozřejmě velmi dobře uvědomuje, ale chci upozornit celý náš výbor a pravděpodobně ehm, v nejbližších hodinách předložím pozměňovací návrh k tomuto aspektu, protože termín už je v pondělí. Ano, děkuji, Natálie. A teď prosím pan Adelhardu. Děkuji, pane předsedo. Tedy, když dovolíte, řekl bych pár slov jménem zpravodaje za, stínové zpravodaje za EKR, který tady bohužel nemůže být. Ono to eh, eh, vypadá velice dobře v tom textu. EKR nicméně předloží určité pozměňovací návrhy, i když se domnívá, že to jde velmi dobrým směrem. Především vítáme ten fakt, že stanovisko uznává, že eh, nařízení, obecné nařízení o ochraně údajů již stanovuje velmi silný rámec, takže nepotřebujeme v této oblasti nějakou další legislativu. Děkuji. Děkuji vám a prosím Judith Sargentini. Děkuji, pane předsedo. Iniciativa, Evropská iniciativa Cloud pro vědecké účely je vynikající nápad já bych chtěla připomenout, že už jsme dříve diskutovali o Evropské iniciativě pro cloud již v roce 2013-14. A také si vzpomínám, že tehdejší komisařka Nelly Cruz začala rozvíjet evropský cloud a um, velice ovšem ehm, nešťastně se do toho pustila. Byli jsme uprostřed Eh, šetření, eh, odhalení od eh, Snowdena, jak si jistě vzpomínáte. A bylo také jasné, že je tady jednak zapotřebí ochrana údajů, stejně tak jako určitá příležitost pro podnikatele rozvíjet evropský cloud, který by mohl používat evropskou hm, jurisdikci jako komparativní výhodu pro Evropany i pro lidi mimo EU, kteří by se tam mohli uchovávat údaje v tom cloudu. A co udělala Evropská komise? Vzala e, tady euro e, pak. O tom jsme už pak e, příliš neslyšeli. A je dobře, že se teď této otázce vracíme a že navrhujeme Evropskou iniciativu pro cloud, která by chránila evropské vědce a jejich práci. Když se na to podíváme, Eh, potřebujeme eh, podpořit eh, náš domácí průmysl, IT a tady musíme být velmi opatrní, když jde o ochranu údajů. Každý cloud, který uchovává osobní údaje a další typ citlivých informací, vytváří určité riziko pro soukromí občanů. A ve svém sdělení komise to používá, jako to považuje za vedlejší Eh, aspekt. Přitom je důležité, aby občané mohli mít důvěru k tomu systému cloudu, do kterého svěřují své údaje. To musíme zdůraznit. Dále nesouhlasím eh, s, se spravodajem o eh, pseudonymizaci a anonymizaci, že to jsou cesty ve, řešení. Je možné vrátit se k těm skutečným údajům a pak už to pseudonym nefunguje. Já nevím, jestli někteří z vás viděli to nedávné panorama eh, v německé televize, která nám ukazuje, co se ví o evropských občanech. Ale ta reidentifikace eh, původního pseudonymu, to opravdu není cesta vpřed. Já bych tedy tady byla opravdu velice, bych tady měla velmi radikální názor. Máme tady několik návrhů, které se týkají také potřeby eh, silné šifrování a e, těšíme se, že tady bude velice dobrá zpráva na toto téma, e, která dá šanci evropskému projektu e, Cloudu. Děkuji a pan Voice. A pak, že si nikdo nebude přát hovořit, dám slovo komisi, aby na to reagovala, ale ještě má slovo Axel. Děkuji, pane předsedo. Já bych rovněž začal tím, že pochválím pana zpravodaje. I když samozřejmě my ve výboru LIBE v rámci svých pravomocí se můžeme všemu přiblížit, jen z našeho pohledu, ale chci k tomu dodat, že v digitálním světě má cloud z dnešního pohledu více aspektů. Samozřejmě, že je důležité mít uh, v patrnosti i základní práva, ochranu údajů, ale zároveň v dnešním světě jde i o ochranu hospodářské soutěže a ochranu podnikání. Tedy, když hovoříme o automatizaci či samořídelných vozidlech a tak dále, tam budeme potřebovat přístup ke cloudu. Já si jinak nedokážu představit, jak by to v opačném případě vše mělo fungovat. Proto potřebujeme tu otevřenost zacházení s údaji, o němž hovořila paní kolegyně z Argentíny. Ono tady jde o to, že eh, anonymní údaje nastanou tehdy, kdy je nelze zpětně vysledovat. Je-li to možné, tak to jsou osobní údaje, s nimiž musíme zacházet odlišným způsobem. A proto e, cesta s ať už pseudonymizovanými nebo anonymizovanými údaji je cestou k před. A s těmi pseudonymizovanými údaji ta budou sehrávat ty údaje zásadní úlohu ve zdravotnictví, abychom mohli někomu sdělit, proč někdo může být léčen jinak, lépe, případně jak může být léčen a proč je léčen zrovna tak. Tedy někdy je to nutné mít zpětně přístup k těm údajům. A tady jde spíš o to, aby ta šifrace, to šifrování e, pro účely reidentifikace bylo dostatečně bezpečné. Ať už to bude jakýmkoliv způsobem, musí to jít vpřed, abychom dali prostor novým novým nápadům. Tady musíme být kreativní při zacházení s daty a rovněž možnosti, které u toho existují do budoucna. Jinak budeme vždy pokulhávat někde na konci peletonu. A ten přístup, ten existuje. Pokud vzniknou, případně se objeví nové modely než anonymizace a pseudonymizace, tak samozřejmě se otevřeme i jim. Ale v při nejmenším budeme potřebovat kreativitu, aby i u osobních údajů se mohla situace vyvíjet, ať už jakýmkoliv způsobem. Thank you very much. Um... Děkuji vám. A e, ptám se tedy teď e, komise neříkám, že tady bude reagovat eh, na celou šíři problému, ale že bude eh, reagovat na některé ty aspekty, řekne nám, o čem vlastně ten projekt je tady v podstatě projektu se věnuje ITRA a je to opravdu velice důležitý projekt pro nás, eh, abychom tady měli také zajištěné respektování soukromí a tak dále. Zajímalo by mě tedy z hlediska komise, jak tyto věci pokročily, jaká je tady pozice komise k těmto komentářům. Ano, děkuji vám za tuto zprávu. Eh, děkujeme za tento vstup do hlavní zprávy, kterou zpracovává příslušný výbor ITRE. Eh, můžeme říci, co teď eh, komise dělá v této oblasti. Již nyní můžeme zdůraznit, že jsme zahájili konzultace s různými partnery, aktéry, eh, aby bylo možné posoudit eh, co nejlepším způsobem, jak konkrétně provádět evropský cloud, jak zajistit všechny otázky respektování soukromí, respektování základních práv. Také se chceme podívat již na starší aspekty z hlediska nové legislativy, eh, zejména z hlediska volného, tedy iniciativy pro volný pohyb eh, údajů. Možná, že to ještě zabere trochu času, než se všechny tyto věci dokončí, protože ještě eh, musíme provést některé konzultace, které budou brát v úvahu i starší názory partnerů, aktérů, subjektů Je tady eh, nařízení, obecně nařízení o ochraně údajů. Eh, vítáme eh, názory, které se objevují ve zprávě a zcela souhlasíme, že je zapotřeba mít harmonizovaného přístupu k tomuto předpisu. Tak bude možné implementovat evropský otevřený cloud, který umožní spolupráci v oblasti výzkumu, a přitom také eh, poskytne eh, potřebné záruky pro ochranu údajů. Děkuji. Děkuji vám. A já bych ještě rád dodal jednu věc, eh, kterou zmínila Judith z Když, disku, když jsme diskutovali původní myšlenkce takového vědeckého cloudu, tak jsme eh, se snažili formulovat určité doporučení, ale jsou tady některé kontroverzní aspekty, že je eh, eh, tady na jedné straně otevřený vědecký cloud, a tady si asi kolegové vzpomínají na reakce Eh, kde je třeba přijmout určitý harmonizovaný přístup, což by mohlo být eh, překážka eh, vytváření určité přehrady, určité stěny, například určitá před, překážka ze strany americké legislativy. Já jsem velmi rád, že tady slyším takovéto dnešní vystoupení, které, myslím, vyjadřuje názor celé že jsme vlastně už překonali tady takový druh kliše a teď postupujeme dál do velice podrobných aspektů eh, otázka konkurenčně schopní, konkurenčně schopné eh, výhody. No, zpracováváme stanovisko, ale je to velice důležité stanovisko eh, protože eh, se eh, musíme věnovat takovým otázkám, jako je ochrana soukromí, citlivých údajů a tak dále, čili velice důležité aspekty. A právě eh, pravomoci našeho výboru prostřednictvím stanoviska, které zpracovává pan Bony, může skutečně hodně přispět překonat kliše, které tady například hovoří o Eh, dominantní postavení USA v takovýchto oblastech. Ano, právě z toho hlediska potřebujeme mít evropský cloud eh, a vytvořit eh, co nejrychleji know-how v této oblasti. A právě náš výbor může řešit tyto otázky ochrany osobních údajů je to tedy stanovisko, které pokrývá všechny tyto aspekty a kolegové jistě předloží pozměňovací návrhy, aby to bylo ještě užitečnější. Jsem velmi rád, že takto se vyvíjí diskuse. Jsem velmi rád, že eh, z tohoto hlediska právě centrálním aspektem ochrana eh, údajů, eh, tak jak je to formulováno, doporučení. Takže děkuji mnohokrát, děkuji panu Bonimu za jeho práci a dávám mu ještě slovo. Ano, děkuji vám za všechny náměty a myslím, že máme velmi málo času, ale že eh, můžeme tohoto času velice plodně využít díky eh, naší intenzivní spolupráci a díky proskoumání všech pozněvacích návrhů. Myslím, že je velice důležité, abychom vyslali, vyslali jasný signál eh, z hlediska eh, výboru LIBE právě k této evropské iniciativě cloudu. Je velice důležité vytvořit rovnováhu mezi všemi těmi aspekty, které by se měly spojovat eh, s základními právy, ochraně soukromí a bezpečnosti. Eh, máme tady GDPR a když eh, si náležitě pročteme a náležitě interpretujeme GDPR, tak si jistě uvědomíme také, jak používat i pseudonymizaci a anonymizaci. Já bych chtěla připomenout, že hovoříme o cloudu a o pozici cloudu sledujeme digitální vývoj, nehovoříme ale o cloudu, který by obsahoval osobní údaje per se. Hovoříme o cloudu, eh, který umožní eh, schromažďovat vědecké údaje. To znamená, že osobní údaje budou až po určitém zpracování to není, hlavním cílem není schromažďovat osobní údaje. Eh, hlavním cílem je, jak vědeci mohou zpracovávat takové údaje. My tam musíme velice jasně takto formulovat. Čili já myslím, že to eh, musíme, musíme tady popsat určité některé dodatečné eh, pojistky. Čili ještě jednou děkuji za všechny náměty a věřím, že budeme velice dobře spolupracovat. Děkuji vám. Ano, děkuji. A e, já myslím, že pseudonymizace, anonymizace e, jsou tady velice zajímavé náměty. A ještě jednou děkuji. A vážení kolegové, teď můžeme přejít k bodu 13, tedy Frontex, tedy Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž. E, je tady pan výkonný ředitel, který se na své místo právě v této chvíli a e, ze strany komise budeme mít úvodní slovo. Vážení kolegové, jde tedy o e, provádění legislativy o Evropské agentuře pro pohraniční a pobřežní stráž. Uh, Takže teď e, povedeme výměnu názoru s panem Ležerim. Jak víte, nové nařízení o Evropské eh, příbřežní a pohraniční stráži vstoupilo eh, v platnost 6. října. Pan Ležery se od té doby eh, zúčastnil našeho slyšení k Schengenu 12. října, kde hovořil o, zranitelných, nebo o posuzování zranitelných míst které provede agentura do budoucna. A dnes jsme ho pozvali, aby nám řekl něco o implementaci nového nařízení obecně a aby nám představil eh, návrh víceletého programu. Podle eh, nařízení článku 64.1 by agentura měla eh, přijmout programový dokument, který bude obsahovat víceletý i každoroční programy do 14. No, listopadu každého roku a zohlednit přitom zohlednit přitom tedy eh, názory parlamentu. Myslím, že bychom také mohli eh, využít vaší přítomnosti a zeptat se obecně na stav agentury v současné době. Teď dám panu Ledžerimu slovo na 15 minut, aby nám přinesl svou prezentaci a potom dám prostor kolegům pro otázky. Pane Ležery, máte slovo a vítejte. Děkuji vám, eh, pane předsedo. Vážení eh, poslanci, já mnohokrát děkuji za pozvání. Začnu eh, s chrnutím naší eh, prezentace k eh, víceletému programu Frontexu eh, na léta 2017 až 2019. Jak víte, jedná se o takový střednědobý strategický plán pro Evropskou agenturu. Je taková šablona pro veškeré evropské agentury Někdy to může být poměrně obsažný dokument, nicméně eh, já se pokusím eh, vám rovnou eh, popsat ty nejdůležitější věci. Čili jedná se o popis stavu v roce 2017. Je to živý dokument a samozřejmě bude postupně revidován během nadcházejících měsíců a let, protože Tohle se týká období do roku 2019. Já se budu vracet do parlamentu a vysvětlovat tam budoucí vývoj v nadcházejících měsících. Samozřejmě. Musím vysvětlit nejdříve na začátku, že jsou čtyři víceleté cíle, které jsou zde uvedené a snažím se, budu se snažit je konkrétně vysvětlit. Za prvé je tady cíl Eh, které, eh, který se jmenuje informovanost. To znamená, že ta eh, agentura vytváří situační zprávy na základě zpravodajských informací a analyzuje změny rizika a hrozby s možným dopadem na bezpečnost vnějších hranic EU a tím, jak by to mohlo ovlivnit vnitřní bezpečnost v prostoru svobodného pohybu. Tady máme některé konkrétní eh, kroky, které se týkají technologií, boje s trestnou činností, protože teď už eh, také se staráme podle mandátu o prevenci terorismu. Čili eh, to je eh, pod hlavičkou cíle informovanost. Potom je tady další cíl, který se jmenuje reakce. Zde máme hrát eh, klíčovou úlohu při implementaci Evropské eh, koncepce integrované zprávy hranic, zejména v oblasti kontroly vnějších hranic. Čili tady eh, konkrétní akce se mohou týkat eh, efektivní podpory členských eh, států při konkrétních krizových situacích na hranicích. Potom tady máme oblast, která se jmenuje rozvoj. Agentura má vytvářet ty správné postupy, kapacity, technické kapacity a propagovat harmonizované standardy a postupy, včetně školení a také zajišťovat interoperabilitu eh, mezi jednotlivými orgány členských států, které budou nasazovány na vnějších hranicích. Poslední cíl se jmenuje výkonnost. Cílem je dosahovat výsledky podle eh, stávajících eh, zákonů, to znamená podle našeho nového mandátu, který vstoupil v platnost v listopadu a týká se to také úcty k základním právům během výkonu naší mise na vnějších hranicích. A je tady také finanční eh, rozměr, protože výkonnost samozřejmě se také odkazuje na mm, řádně, eh, řádné využívání eh, zdrojů, které dostáváme k dispozici od rozpočtových orgánů. Tolik tedy na vysvětlenou k našim čtyřem víceletým cílům. Potom tady máme strategické cíle a těch je šest. V dokumentu najdete možná jinou terminologii, jakože jsou to strategické oblasti, strategic action areas. Je to tak trochu jiný dokument a poprvé eh, se dělá konzultace s parlamentem o tomto dokumentu, ale já věřím, že my to eh, vylepšíme a, a doladíme během eh, toho nového mandátu. Čili eh, ty strategické oblasti jsou eh, vhodné pro stanovování rozpočtu na základě jednotlivých aktivit. Nebudu to rozvádět této prezentaci, ale budete mít k tomu dotazy. Rád odpovím i naš, vaš, na otázky k finančním záležitostem. Pokud je o tedy ty strategické cíle, pokud je o obsah, tak ty jsou následující. Za prvé je to vytvořit a vylepšit eh, operační a technickou strategii pro integrovanou zprávu hranic Evropské unie. Integrovaná zpráva hranic. Tohle budeme dělat podle nového mandátu. Eh, agentura to eh, připraví společně s členskými státy a, a příslušnými orgány EU. Budeme tedy mít možnost eh, pravděpodobně si tady o tom pohořit na eh, Libe, bude-li si přát. Rád bych eh, zdůraznil, že tady máme integrovanou zprávu hranic a posuzování těch zranitelných míst. To je nová věc v rámci mandátu této Evropské přířežní a pohraniční stráže a přispívá to k té integrované zprávě hranic. Rád bych také zdůraznil eh, lepší a rozsáhlejší spolupráci s dalšími orgány, s policií, celníky, pobřežní eh, stráží a tak dále, eh, protože, jak víte, máme teď více pravomocí v oblasti bezpečnosti, abychom mohli bojovat proti organizovanému zločinu, včetně terorismu, tak byl rozšířen eh, ten pojem integrované zprávy hranic a neomezuje se to jenom na migrační otázky. Druhý strategický směr. Posílení námořního eh, směru agentury. Zde opět eh, budeme rozvíjet eh, stávající nebo zlepšovat stávající spolupráci s agenturami na národní úrovni a také na úrovni evropské. Například eh, s Evropskou agenturou pro námořní bezpečnost nebo pro kontrolu libovolu nebo s celníky na moři a se všemi orgány policejními, které jsou tedy nasazené na moři ta evropská situační zpráva eh, bude vylepšena a potom samozřejmě je tady ten eh, rozvěr vyhledávání a záchrany. I to je odraženo v novém mandátu agentury a přinese to agentuře možnost lépe spolupracovat. Buď v rámci eh, té společné činnosti z těch společných operací, jako byl Triton a Poseidon. A teď můžeme také spolupracovat se třetími zeměmi, pokud to bude třeba. Třetí eh, strategický směr se týká eh, zprávy migrace na vnějších hranicích. A tady hovořím o eh, těch podpůrných týmech, abychom mohli pomoci komisi používat různé hotspoty. Potom eh, čtvrtý eh, strategický směr. Ten se týká v oblasti, eh, oblasti návratu. Tady agentura vytvoří rezervoáry, které jsou teď povinné podle nového nařízení. znamená ty eskortní a, a monitorovací rezervy. tak abychom mohli získávat eh, svěžně dokumenty, cestovní doklady ze třetích zemí a postupně vytvářeli koordinovanější přístup mezi členskými státy a také mezi jednotlivými eh, službami uvnitř těchto členských států. Cílem tedy je, aby eh, ty návraty byly lépe řízené a více integrované. Samozřejmě tady také eh, rozměr základních práv, který se eh, promítá do všech činností agentury. Pátý strategický směr, to je spolupráce se třetími zeměmi eh, v rámci celého mandátu, nového mandátu agentury. Tady bych rád zdůraznil styčné důstojníky ve třetích zemích. S tím jsme začali letos před zahájením nového mandátu. Máme jednoho styčného důstojníka v Turecku a teď to rozšíříme. Celá ta strategie se připravuje, už eh, přijalo představenstvo tady a také je tady možnost společných operací ve třetích zemích. Takže eh, tímto směrem půjdeme. Šestý eh, strategický směr, který naleznete v dokumentu, je eh, posílení finanční pružnosti agentury a operační pružnosti, to znamená rozvoj lidských a technických zdrojů, které jsou dány k dispozici členskými státy, tak abychom je hm, byli schopni tedy efektivněji zpravovat. A jedná se také o pořízení vlastního technického zařízení agentury. A také se to týká um, školící politiky ze strany agentury. Abychom měli uh, flexibilní, ale také kvalitní uh, členy naší agentury, kteří budou připraveni uh, k nasazení. A teď bych vám um, popsal ta nejnovější opatření eh, na implementaci nového eh, mandátu, eh, který platí od 6. října. Pokud je o návraty, tak tam například jsme vytvořili v říjnu aplikaci pro žádost o návrat, takže máme informační systém, tak aby členské státy mohly sem zadat své potřeby, pokud je o návraty. Pokud je o odvolací mechanismus, tak eh, na eh, webových stránkách agentury máme formulář pro podání stížností pro ty, kteří si chtěli stěžovat. Také jsme eh, sem dali všechny dokumenty a pravidla, která se týkají tohoto mechanismu pro stížnosti. Potom je tady eh, síť eh, kontaktních eh, informací, tedy kontaktních míst v členských státech, která jsou nezávislá na orgánech ochrany hranic. Tak, aby například ten styčný důstojník pro základní práva v naší agentuře měl protistrany ve všech zemích a také překládáme všechny dokumenty do eh, jazyku třetích zemí a probíhá tam školení v této oblasti. Pokud je o eh, pobřežní stráž, eh, tak pracujeme s Evropskou agenturou pro námořní bezpečnost a Evropskou agenturou pro kontrolu libovolovů. Máme nárůst tedy té operační spolupráce, například s tou eh, rybolovnou agenturou. Eh, nám to umožnilo eh, identifikovat a zdokumentovat nelegální rybolov a díky tomu ty naše hlídky mohou být efektivnější. Minulý týden také došlo k evropské, tedy se projevila evropská spolupráce v oblasti eh, sítě pobřežních stráží. To je nová síť, eh, ve které jsou združené eh, orgány policení, které má i kompetenci na moři. Dále jsou to zásady tedy přijaté naším představenstvem nebo naší řídící radou v říjnu. A příští týden generální ředitel navrhne určité eh, doladění eh, v souvislosti s eh, cíly na příští rok. Členské státy teď mají tedy nominovat zástupce do sítě pro posuzování zranitelných míst. Budou vytvořeny ty nové zdrojové rezervy. Některé z nich už přijala. Přijala tedy naše rada agentury a na dalších pracujeme. Před eh, eh, nasazení společné operace ve třetí eh, zemi musíme mít modelovou dohodu a to je úkol pro Evropskou komisi tak aby komise to projednala s příslušnou agenturou na místě. Z pohledu členského státu eh, je také důležité mít eh, tedy eh, právní ochranu našich lidí, ale i aktiv na místě, tak bychom nemuseli platit dovozní daně. Ono se zdá, že to je něco zcela samozřejmého, ale například v eh, naše představenstvo ověřilo eh, tu navrhovanou, tedy, eh, tu navrhovanou strategii a například nasadíme styčného důstojníka do Niamy v Nigeru, v balkánských státech a také jsme zjistili, že budeme vytvovat další severo- a západoafrické země, země na vrhu Afriky i země v, na hedvábné stezce co by eh, zeměpisné priority pro další kroky. Integrovaná zprava eh, hranic, eh, jak říkám, tam chceme brzy navrhnout operační strategii. Také chci se dotknout situace v oblasti náboru. V parlamentu probíhá debata, totiž takže Tady se stále čeká na předsunutí a to, týká se to debaty probíhající v parlamentu. Šlo o to předsunout 50 těch pozic, těch 220, které byly navrženy komisí na rok 2017. Ale bychom už začali tedy s tím náborem a vytipovali jsme vhodné kandidáty, eh, kteří, mm, kterým byly nabídnuty vhodné pozice. A myslím, že už mluvíme hodně dlouho, tak eh, jenom k transparentnosti a odpovědnosti. A já už jsem to říkal na začátku eh, výboru Libole. Výboru Libole. Potřebujeme více zdrojů a více pravomocí pro agentury a to, agenturu a to znamená tedy větší odpovědnost Znamená to také přístup k dokumentům, transparentnost, byl vytvořen eh, eh, transparenční útvar v rámci agentury, tak abychom mohli lépe eh, reagovat, když jsou zde nějaké žádosti, které se týkají přístupu veřejnosti k dokumentům. Tolik tedy aktuální stav implementace nového mandátu a teď jsem připraven odpovědět na vaše dotazy, budete-li mít nějaké. Děkuji. Jerry, we... Uh, Děkuji pane Žery. V podstatě nám jde o provádění nařízení, ale jsem si jist, že kolegové budou mít otázky i na různé širší záležitosti, které se týkají této problematiky a určitě na vás můžeme spoléhat, že zodpovíte i na tyto věci. Mám tedy pochopitelně dlouhý seznam tazatelů. Jak na to? Nejdříve stínoví zpravodajové a samotné nařízení a poté přijde řada i na ostatní kolegy. Milí kolegové, prosím, dodržujte dvouminutový limit, tak abychom se dočkali zevrubných odpovědí ze strany pana ředitele, protože tam máme pár opravdu důležitých věcí, které se dostaly na um, světlo denní, zejména v nedávné minulosti tedy Natalie Griesbeck jako první týkající se samotného nařízení a jeho provádění. Eh, děkuji, eh, pane předsedo, a děkuji panu Ležerimu za jeho velice konkrétní a jasnou prezentaci. Eh, času máme málo, tak jenom velice stručně. Já jsem samozřejmě velice ráda, že tady je tady tato nová agentura, protože podle mého názoru to je nová agentura, i když v evropské diskusi eh, naši občané úplně přesně nepochopili, že to je nový nástroj. Eh, eh, hned úvodem bych chtěla říci, že právě je velmi mnoho občanů, kteří se domnívají, že tento nový systém možná vyřeší všechno. Já, když to vysvětluji, když vysvětluji, jak to bude fungovat a jak se začíná toto nové poslání, tak jim vysvětluji, jak velká výzva to je, jak velký problém, komplexní problém to je. A vysvětluji právě, že nebude možné vyřešit úplně všechny složité situace, které máme na vnějších hranicích Evropy. Možná, že to umožní e, ale e, konsolidovat šengenský e, systém a systém volného pobyhu uvnitř Schengenu. Já eh, chci tedy říci, že jsem velmi ráda, že tady tato nová agentura existuje. Mám eh, pár otázek, eh, z nichž některé možná jsou trošku nepříjemné. V těch strategických směrech jste uvedl, že tady jsou ty operace návratu Řada lidí hovoří o zneklidnění tváří v tvář těmto akcím návratu, akcím, které se odehrávají na hranicích, kde jsou některé osoby rovnou z hranice vráceny zpět. Možná se mýlím, ale připadá mi, že jsme tady v takové šedé zóně, nebezpečné zóně pro tyto osoby, kde by mohlo dojít k určitým zneužíváním situace. Čili já se ptám na rovinu, jsou tady určitá zneužití situace? Vy mě asi odpovíte, že nikoli. Ale já se ptám, zda jsou některé osoby, které jsou vraceny zpět, aniž by měly možnost vyjádřit žádost o azyl v některé členské zemi. Eh, je to pravda to, to, co se říká, že to tak je? A pak ještě jedna otázka, přímá, i když obtížná. Eh, otázka použití zbraní ze strany eh, pohraniční a pobřežní stráže, nebo dokonce, že dochází až ke střelbě na některé lodě uprchlíků. Jak to je? Jistě, ty lodě řídí převaděči s velice výdělečnou, i když velmi nepříjemnou činností. Já bych tedy chtěla odpověď na tuto otázku, zda dochází ke střelbě na tyto lodě. A třetí, také těžká otázka. Jak to vypadá se situací e, přímo u Turecka, to znamená na té vnější hranici Evropy s Tureckem? Děkuji. Ano, další Ska Keller. Děkuji, pane Ležery, za vaši přítomnost zde a za vysvětlení, které jste podal týkající mandátu. Já mám pár doplňujících otázek a pak ještě další. U toho mechanismu podávání stížnosti jste zmínil, že už máme formuláře online. Ale v čem spočívá problém ve vztahu k členským státům? Eh, oni to neposkytují, či případně nemají vhodné lidi, v čem to spočívá? A pak bych ještě ráda navrhla, aby ten mechanismus a ten popis, jak podat stížnost, byl prominentněji na eh, vašich stránkách eh, zdůrazněn či zvýrazněn, že zatím například ani nelze ten formulář vyplnit online, tak alespoň, aby ho bylo možné najít. Hovoříte o náboru online, ale nevidím, že by se to nějak eh, projevovalo. A máme už nějaké tedy zaměstnance, kteří budou se těmi stížnostmi zabývat, je zpracovávat. Nemáme ani například eh, někoho, kdo by se zabýval dodržováním základních práv. Vysvětlete to, prosím. Eh, kritéria e, týkající se toho půlu máte už členské státy, které přímo se zavázaly, že budou poskytovat určité pohraničníky a pak, e, když hovoříte o spolupráci s třetími zeměmi, které chcete do té spolupráce vtáhnout? Balkánské země, případně i africké země? To bychom rádi a pokud ano, tak které africké země a jak přesně má vypadat ta spolupráce s těmi konkrétními třetími zeměmi. A pak další otázky z mé strany. Hovořil jste o e, stížnostech, které se zabývají e, tím, že se e, z Řecka lidi přímo jakoby vytlačují ven a e, někdy se to týká i e, leasingových letadel. A to jsou jakoby letadla Frontexu. Ono samozřejmě to není rozhodnutí Frontexu, ale Frontex poskytuje ten štít, tu firmu tu image, takže nevím, zda by se nemělo něco změnit. To bych od vás ráda slyšela, aby se to neopakovalo. No a poslední otázka. Frontex organizuje konferenci o Evropské pohraniční stráži a pobřežní stráži a nedávno v listopadu jsme se dozvěděli, že tam budou i australné přizvání a mě by zajímalo, o čem se od nich chcete poučit, od těch australských pohraničníků. Hodně otázek, říká předseda a možná chceme opravdu znát odpovědi, ale pokud máte, milí kolegové, podobnou otázku, tak to prosím zkracujte a dodržujte dvouminutový limit. Jako další přesně v pořadí, eh, které jsme si určili, pan Depre. Eh, no, děkuji, pane předsedo. Pane Ležery, vítejte. Je vždy potěšením Mm, naslouchat vám, jednak eh, vysvětlujete věci jasně, dobře strukturovaně. Já mám tři otázky. Eh, aniž bych chtěl věci směšovat, tak na mě udělal velký dojem zpráva eh, v novinách Le Monde před pár dny. Bylo to na několika stránkách, kde se dokazovalo, že mezi teroristy, kteří mm, zabíjeli eh, v Bruselu i eh, v Paříži, že někteří z nich eh, bojovali v Sýrii a pak se vrátili zpět do Evropy. Já tady nechci směšovat přistěhovalce a teroristy. Vím, že to nejsou titíž. Pokud budu věřit evropskému koordinátorovi pro boj proti terorismu, pak jsou to až tisíce bojovníků, kteří by v nadcházející době mohli se vrátit zpět do Evropy po ukončení bojů v Sýrii. Jsou tady nějaké eh, nástroje tomu zabránit a ty, ta ochrana nebo ta ostrá hranice, tak jak funguje nyní, umožňuje vám rozlišit eh, mezi těmi, kdo se budou vracet, kdo působí problémy a kdo ne? Dále belgický eh, tajemník pro bezpečnost eh, nedávno hovořil eh, veřejně o tom, že chce povolat zpět všechny detašované pracovníky pro bezpečnost z Řecka. Tedy tvrdí, že jejich bezpečnost není zaručena že administrativní budovy, ve kterých se provádějí kontroly, jsou nevhodné, že denně jim jsou denně vystavěny nějaké hrozby. Já se chci zeptat, zda to je pravda a zda se takové věci skutečně dějí. A pakliže ano, tak eh, jaké důsledky z toho chcete vyvodit? Thank you very much. Děkuji vám. Další. Christine Elam. Merci, monsieur Legeri. Děkuji, pane Ležery, děkuji za to, že jste tady dnes v našem výboru. Já bych se chtěla vrátit ke dvou konkrétním věcem. Eh, pokud jde o eh, odbornou přípravu eh, těchto pohraničníků a pobřežní stráže, jak to vypadá? Počítá se s nějakou zvláštní odbornou přípravou podle článku 36, když jde o děti a obzvláště zranitelné osoby? Za druhé, dohody o spolupráci s třetími zeměmi, na to se pám velmi často. V dokumentaci jsme dostali dohodu podepsanou 25. května tohoto roku s Kosovem. Podobně jako v dalších textech, které e, jsou ostatně k dispozici na internetu veřejně přístupné jsou tady dohody eh, s 18 zeměmi. A já se ptám, jak to probíhá v každodenní praxi. Můžete nám uvést konkrétní příklady spolupráce s třetími zeměmi v rámci těchto dohod? A jak je to eh, například s dohodou s Tureckem? Konkrétně, abych citovala alespoň jednu z těchto dohod. Ve víceleté eh, plánu až do roku 2019 se říká, že bude třeba některé věci pozměnit podle eh, nových předpisů, eh, aby se respektovaly eh, požadavky základních práv. A já se ptám, zda se již začalo revidovat tyto texty a za druhé, jak to bude pozměněno, aby to respektovalo základní práva a novou legislativu. Parlament by měl být plně informován o tomto postupu přeskumu. A dále článek 54 říká, že nová agentura by měla informovat parlament ještě předtím, než uzavře dohodu o spolupráci. To znamená, že parlament by měl dostat informace o budoucích dohodách o spolupráci ještě dříve, než se definitivně podepíšou. Senegal, Mauritánie, Maroko, Tunisko, Líbie, Egypt a Brazílie jsou země, se kterými se tyto dohody dojednávají. Zejména z Libii by mě zajímalo, jak to vypadá. A počítá se s tím, že se bude jednat ještě s dalšími zeměmi, třetími zeměmi? Eh, Děkuji vám. Eh, tak, herr ordförande. Děkuji. Na úvod eh, děkuji panu Ležery za velice užitečné informace. Já si říkám, po dvou letech, dvou a půl letech strávených v této sněmovně jsem zažila Mare Nostrum nejdříve, poté eh, trojnásobné, strojnásobení Frontexu, aby se mohl ujmout úkolu Mare Nostrum. A teď už máme Frontex, co by úplně novou agenturu. Co tím myslím? Já to prostě nezvládám nějak sledovat ten překotný vývoj. Ano, potřebujeme hlídat hranice ale ten původní Frontex, tam už přece bylo těch 98% eh, pro záchranu. A nyní eh, tedy hledání a záchrana. Jak to budou toho nového? A otázka. Ve Švédsku jsme loni přijali hm, extrémní počet migrantů a náš eh, premiér prohlásil, že by rád navrátil při nejmenším 80 tisíc. A já si nyní říkám, když máme ten nový Frontex. Je možné využít služeb Frontexu? U toho navrácení mohly by si členské státy požádat o pomoc? Do jaké míry máte odloženy, případně odkládáte prostředky na, této, na tuto činnost? pomůžete nám navrátit alespoň některé z těch 80 tisíc? Další otázka týká Itálie. Tam Itálie znovu naráží na posílený tlak. I do Itálie nyní poté, co se zpomalila trasa přes Turecka a přes Turecko a přes Řecko, se znovu směřuje do Itálie údajně a pašeráci se stávají agresivní, lidi na těch lodích mají um, pistoly, úskráně. Co se s tím bude dít? Tady bych se ráda dověděla víc, jak budeme reagovat na toto. Paní Sipel, děkuji vám. Na úvod bych ráda zdůraznila, že zde v parlamentu jsme měli velikou většinu, která uznávala, že vnější unijní hranice členských států jsou zároveň i evropskými hranicemi a proto potřebujeme i Evropskou službu ochrany hranic. Ale nyní pár otázek na to, jak to vypadá v praxi. Jestli tomu správně rozumím, tak jedním z vašich úkolů je sběr údajů i ohledně toho, jak to vypadá v zemích mimo unijních. Jak pak s těmi informacemi zacházíte, zní moje otázka, protože v současné době hovoříte o tom, že chcete kontrolovat, kde to bude mít dopad na bezpečnost hranic. Nicméně, jakmile se um, takovýto dopad už na určitém místě našich hranic objeví, tak to je snad pozdě reagovat. Máte nějaké předběžné analýzy, zacházíte s těmito informacemi tak, abyste dokázali jednat preventivně? Dále se zmiňujete o spolupráci se třetími zeměmi, ale já se domnívám, že váš úkol Vydáváte-li se do třetích zemích, není boj s kriminalitou, čili posilování demokracie. Spíše byste se tam vy měli zabývat konkrétně posilováním hranic, anebo to chápu špatně. Takže i zde je moje otázka. Jakmile máte nějaké analytické výdobytky z těch informací, nějaké plody, dělíte se o to s jinými agenturami? Mnohé z toho, o čem zde hovoříme, má svůj původ ve třetích zemích. Tedy jakmile vy máte údaje, provedete analýzu, případně seznámíte se s analýzu sestetických agentur, nemělo by se vše svést dohromady a v zájmu spolupráce s třetími zeměmi zlepšit situaci Mm, případně alespoň zabezpečit, aby se tam nezhoršovala situace, například co se týče totalitárního režimu, mučení či hospodářské situace. Je vaše analýza užitečná i v tom smyslu? anebo vy, co by ředitel Frontexu, musíte vyčkávat, než se něco odehraje na hranicích a až pak musíte reagovat a jinak se s těmi údaji v podstatě nepracuje? Děkuji paní Spinelli. Děkuji, pane doktore, za prezentaci. Já tady mám několik otázek, které se týkají konkrétních příkladů využití síly. Tady už kolegyně Keller hovořila o tom, čemu se anglicky říká pushback, tedy vytlačování těch cestujících na lodích z Řecka do Turecka. K tomu došlo například 11. června. To byl incident a Frontex na to tehdy reagoval tak, že toto rozhodnutí přijala řecké regionální koordinační středisko v souladu s vyhodnocením a pravidly pro vyhodnocování situace. Ale moje otázka na vás zní, jaký typ odpovědnosti v tomto kontextu připadá na Frontex a provádí se takové vyhodnocení, tak co vedlo řeky k závěru, že tento postup je legální. Druhá moje otázka se týká poznatků ze strany Amnesty International, kteří odsuzují a oficiálně odsoudili jak použití násilí, síly a rovněž i mučení v některých italských hotspotech. Italské úřady sice odmítly poznatky o tom, že to snad eh, mohlo mít místo, ale jedná se o hlavní odpovědné. Ovšem i Frontex tam byl přítomen. A týká se to Frontexu například, když se odebírají vzorky Eh, otisky prstu a tak dále. Nevím, zda tedy nejste spolu odpovědní, tady bych rád eh, slyšel komentář a další. Využívání střelných zbraní, síly, jakýchkoliv jiných silových prostředků vůči lodím či plavidlům, které na jejich palubě se nacházejí uprchlíci směřující eh, k Řecku. Když už jste byl tázán, tak hovoříte, to nebyla pravidla Frontexu. No tak to je možná pravda, ale když si to novináři prohlédli, tu situaci, a seznámili se s podrobnostmi a chtěli požádat front, tak jim bylo řečeno, že se musí obrátit na Frontex o povolení na se. Takže má tam pro Frontex odpovědnost či ne? Děkuji. Pan Děkuji. Jsem rád, že jste tady, pane řediteli. V roce 2010 došlo k přílivu migrantů z Turecka či přes Turecko a tehdy si vláda nebyla schopna s těmito čísly poradit. A Evropský e, soud pro lidská práva rozhodl, že e, vláda nerespektovala e, lidská práva ani ne, při, se nechovala s úctou. E, No a Frontex byl součástí, byl zmíněn v tomto rozsudku. Z dnešního pohledu, jak to vidíte, jsou tam ještě problematická místa, jak z pohledu kapacity eh, členských států radit si s akutními situacemi a jak to vypadá z pohledu Frontexu ohledně respektování lidských práv a důstojnému zacházení. No a když jde například o žádosti o azyl, či přeškolování, či přístup k přístřeší a potravinám. To vše se objevilo jako taková bolavá místa v roce 2010. Jak jsme se poučili z této krize? Máme přece mechanismy pro zjišťování, uznávání, že problém existuje, ale máme mechanismy i pro reakci, pro předcházení, jak to vypadá z pohledu Frontexu. Způsob, jak zacházíme s tím problémem, se zdá zatím konkrétné výsledky nepřináší, protože stále tito migranti tam přežívají v nesmírně obtížných podmínkách a my stále ještě nedokážeme ten problém řešit soustavně. Tedy, co uznává Frontex, by mohlo přinést výsledky a nepůjde pouze o záznam, který pak bude archivován. Děkuji. Děkuji, říká předseda. A ještě pan Nadži. Poslední otázka. Děkuji, omlouvám se, že e, mám ještě jiné naléhavé povinnosti, ale přesto jsem velice rád, že jste zde. Prosím o vysvětlení, jaký typ úmluvy či dohody potřebuje Frontex, například bilaterálně s třetími zeměmi, případně na mezinárodním základě, například na základě na půdě OSN, abychom dokázali do, dosáhnout toho, že budou konat i ty zdrojové země, například na druhém břehu středozemního moře, abychom mohli zamezit tomu, že jsou zde migranti pašováni. Takže v tom moje otázka spočívá. Děkuji, děkuji, říká předseda. Skvělé otázky. Bez pochyby. Většina se týkala nařízení, ale pane Leževi, vy jako zkušený mazák víte, že jelikož se jedná o kritickou záležitost v mnohých ohledech s těmi migranty, tak kolegové se nezdrží toho, aby se neptali i na zpřísněné věci. Některé ty otázky zacházejí přímo do hloubky, máme dost času, tedy budeme rádi, budete-li schopni odpovědět podrobně. Thank you, Mr. Chairman, and would like to thank... Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych poděkovat všem členům parlamentu, kteří položili řadu otázek, jsou velmi zajímavé a já se budu snažit odpovědět co nejpodrobněji. Když to bude možné, pokusím se také odpovědět v tom jazyce, ve kterém eh, jste se ptali. Takže teď přejdu do francouzštiny a pak zase budu přecházet do angličtiny a zase do francouzštiny. Eh, pokud jde o otázku návratu, eh, návraty, které by se realizovaly přímo na hranici a otázka, zda dochází k nějakému zneužití situace, zda lidé nemohou ani požádat o azyl. Eh, tak eh, tady jsou dva typické případy. Za prvé, eh, to, čemu se říká návrat, nebo mm, to je podle příslušné směrnice 2008 115, tož jsou osoby, které jsou nelegálně v některém členském státě a pak post, pokračuje celý ten příslušný postup a jsou navráceny do třetí země. A pak je tady druhý typ, to je právě ten typ, který jste měla na mysli. To je případ, kdy příslušná osoba není vpuštěna podle šengenského hraničního kodexu. Tam je navržený postup, když cizinec, tedy nikoli občan EU, který, občan, který nemá možnost volného pohybu v EU, pak když tato osoba nesplňuje kritéria, buď nemá vizum, nemá pas, nemá Eh, osobní eh, dokument, eh, nesplňuje finanční podmínky nebo je dokonce zaznamenána v šengenském informačním systému, prostě jsou tam přesně stanovené podmínky. Pak tady šengenský kodex říká, že také Frontex vyškolí pohraniční stráž v tomto smyslu. Když osoba prohlásí, že potřebuje ochranu, pak je tedy samozřejmě eh, příslušný pohraničník vyškolen, aby eh, tuto osobu eh, předal příslušným orgánům, které mají na starosti azyl. A já mohu říci, v případě operací, které byly prováděny agenturou Frontex, že jsem nedostal nějaké mm, přímé svědectví nebo přímé informace od těch pohraničníků, ale dostávám informace od některých nevládních organizací. A v těchto případech, když eh, jsme upozorněni na podobný případ, tak hned zahájíme eh, šetření. Velmi pozorně sledujeme některé situace, které by eh, se na některých pozemních vnějších hranicích mohly objevit. Zatím ale nemám žádný zdokumentovaný případ který by něco takového prokazoval. Dále je tady také otázka na použití střelných zbraní. No, to je dosti paradoxní, že e, mám dnes odpovídat na takovou otázku, když e, vy jste se to právě dozvěděli díky transparentnosti politiky Frontexu, kterou jsem se vždycky přál, aby platila. Jsou případy, a v Řecku došlo k řadě případů, kdy, pohraniční, kdy se střílelo na pohraničníky naopak. To znamená, že když došlo ke střelbě, bylo to vždy oběma směry. Je několik případů, které, ke kterým došlo opakovaně v létě 2015 mezi Řeckem a Tureckem, tedy na rozmezí těch eh, výsostných vod Turecka a Řecka. Došlo k určitým incidentům, které byly samozřejmě zaznamenány ve Frontexu, kdy naše lodě byly v absolutní blízkosti, i když nebyly, eh, ne, ne, nepodíleli se na té střelbě, ale byly v naprosté blízkosti. To nám bylo tedy řečeno, a to dokonce i Eh, novinář nás o tomto informoval, protože transparentní politika znamená být otevření i eh, novinářům. A tedy ten novinář tvrdil, že získal informace, které unikly z Frontexu. Není to otázka úniku, byly to prostě informace předané v rámci politiky transparentnosti. Čili to jsou všechno důležité aspekty. Proč dojde k zahájení palby? Zahájení palby v tom případě Řecka Eh, samozřejmě se řídí předpisy Řecka. Já to možná trošku teď se pokusím zobecnit, pokud jde o operace Frontexu. Máme v operačním plánu konkrétní ustanovení, které se týkají mm, eh, sebeobrany. Eh, samozřejmě situace se může trošku lišit, není to stejné v Itálii jako v Řecku. Podle platí tedy ty místní předpisy. Eh, pobřežní stráž a pohraniční stráž, eh, která jejichž příslušníci eh, nejsou občany dané země, to znamená v Řecku nejsou řeky, v Itálii nejsou Italy, tak tam jim doporučujeme, aby nezahajovali nebo nepodíleli se na takových akcích, kde dojde ke střelbě. Ovšem samozřejmě, když na ně někdo střílí, pak mají možnost se samozřejmě bránit. Eh, žádná loď Frontexu nebyla zatím eh, s účastníkem takové střelby. A v těch několika případech, které jsem na vlastní žádost eh, na ně dostal informace od Řecka, tak, v, tak při takové střelbě nešlo o to střílet na uprchlíky, ale šlo o střelbu, která byla vyprovokována uh, těmi převaděči a jde o střelbu na ty převaděče. V jednom takovém incidentu v, roce, v létě 2015 konkrétně víme. Tolik tedy, pokud jde o střelbu. Pak je tady otázka, která se týká současné situace mezi Tureckem a Řeckem e, na moři. Jde tedy o námořní hranici. Dnes, dnes je zhruba stovka Eh, příchodu migrantů denně z Turecka na řecké ostrovy. V únoru letošního roku bylo zhruba 2000 až 2,5 tisíce lidí, kteří přijížděli z Turecka na řecké ostrovy. To znamená, že situace se opravdu výrazně změnila. Hotspoty na řeckých ostrovech jsou přelidněné a e, pravděpodobně je tam dvakrát tolik lidí, než nakolik je normální kapacita. Spolupráce v operační e, oblasti s Tureckem funguje. Funguje tak, že konstatujeme, že e, turecká námořní stráž zachraňuje lidi na moři a pokud jde o uplatňování readmisní dohody uzavřené mezi EU a Tureckem z 20. března, tady turecké orgány vždy spolupracovaly operativně, tak jak to bylo dohodnuto mezi radou EU e a e, tureckými orgány. A teď přejdu do angličtiny, abych odpověděl na některé další otázky. Otázky, které se týkají konkrétních míst v členských státech, aby bylo možné e, provádět celý tento mechanismus. Představa je taková, že e, základní, tedy pracovník pro základní práva e, je nezávislý na výkonným řediteli při provádění šetření, když dojde k nějakým stížnostem. To znamená, že když národní pracovníci kteří fungují pod zastřešením Frontexu, když eh, údajně porušili základní práva, tak eh, tady eh, prostě musí být určitá taková zrcadlová situace, to znamená, že ty národní orgány mohou jmenovat někoho nezávislého ombudsmana nebo někoho podobného a taková nezávislá osoba je pak tím partnerem pro pracovníka Frontexu pro základní práva. Frontex eh, zorganizuje v takovém případě schůzku s členským státem, aby se vytvořila příslušná sítě. To znamená, že se naplánuje schůzka a pokud vím, tak to bude v prosinci v Bruselu. A výsledek se očekává, že tedy členský stát bude jmenovat eh, konkrétního nezávislého eh, partnera. V případě Frontexu máme tedy již eh, taková šetření. verze a aby byl snadný přístup k mechanismu pro stížnosti. Doufáme, že bude možné, abychom to takto napravili, ale chci říci, že v hotspotech a ve společných operacích před rozmístěním těch pracovníků Frontexu dochází k vyškolení pracovníků Eh, pobřežní stráže, pohraniční stráže, aby všichni tito pracovníci náležitě znali eh, ty mechanismy, které tady působí a eh, je samozřejmě možné použít jakýkoliv papír, když není možné vytisknout formulář z webových stránek, pak mohou prostě použít list papíru a tam sepsat svou stížnost. A pokud jde o pracovníka Frontexu pro základní Eh, práva. No tak já bych řekl nejenom pracovník, ale pracoviště, protože původně jsme měli jednu osobu a teď eh, tedy máme kromě tohoto pracovníka ještě další osobu, eh, která je asistentem nebo zástupcem pracovníka pro základní práva a nábor tady probíhá jsou tady někteří pracovníci, kteří eh, zpracovávají stížnosti a pora pracovníka pro základní práva. Tady nebyla eh, žádná oficiální stížnost prostřednictvím nového mechanismu. Ale samozřejmě eh, počítá se s tím, že v lednu bude nabrán další pracovník čili dal jsem zelenou pracovníkovi pro základní práva, aby eh, připravil pracovní místo pro dvě, dvě osoby. A jakmile rozpočet na rok 2017 bude schválen a bude k dispozici, pak eh, bude možné nabrat tyto další dva pracovníky, kteří budou zpracovávat stížnosti. A pokud jde o půly, jsou tady různé půly, se kterými se počítá v nařízení o Frontexu. Jsou tady tři půly eh, pro návraty, eh, také mm, pro eh, pobřežní a pohraniční stráž je tady půl pro rychlou reakci. A příští týden dokončíme vytvoření půlu aby bylo možné naplnit všechna ustanovení nařízení, členské státy by měly dát k dispozici eh, několik eh, členů pohraniční a pobřežní stráže pro tyto rychlé akce. Tedy členské státy přesně vědí, kolik eh, pobři, pracovníků pobřežní a pohraniční stráže by měli dát k dispozici. Vedeme diskuse s členskými státy, abychom ještě doladili ty počty, protože obecně vzato nařízení říká, kolik jich má být, ale my ještě musíme doladit konkrétní profil těchto eh, pracovníků podle jednotlivých zemí. Například eh, země eh, v centru Evropy, které nemají žádné, žádné pobřeží, nebudou dodávat pobřežní stráž. Nikdo neočekává, že by tyto země měly dodávat pobřežní stráž, čili podle zeměpisných podmínek a podle konkrétních eh, podmínek budeme eh, konkretizovat profily těchto pracovníků společně s členskými státy a já očekávám, že to bude dokončeno v polovině prosince tohoto roku. Spolupráce s třetími zeměmi. Tady byla celá řada otázek na toto téma. Byla tady konkrétní otázka, která se týkala eh, zemí Seal Growth, což je eh, taková iniciativa, kde byl Frontex eh, přidruženou stranou, financuje to také Evropská unie. Tady hovoříme o zemích jako Bangladeš, Afghánistán, Pákistán, možná na některé ještě zapomínám. Nicméně jsou to země v tomto regionu. Takže eh, jakou spolupráci tady obecně máme s těmito třetími eh, zeměmi? Máme zde eh, určité tedy způsoby práce, ale budeme muset doladit. S balkánskými zeměmi a s kandidátskými zeměmi do Evropské unie, nebo možnými kandidátskými zeměmi, se to trochu liší tam ten eh, způsob práce můžeme použít eh, také pro eh, přípravu přistoupení a pro přispění k budování kapacit. Tak bychom členské státy připravili na to, že mají dodržovat evropská nařízení, pokud jde o zprávu hranic. A k tomu také patří dodržování základních práv. Země daleko od Evropy, které nemají vyhlídky eh, stát se kandidátskými zeměmi, Samozřejmě s těmi si můžeme eh, vyměňovat informace a dělat rizikové analýzy, ale tady nehovoříme o osobních údajích s těmito zeměmi. Protože tady jsou evropská pravidla, která se týkají výměny eh, osobních údajů a je jasné, že s některými zeměmi není proto žádný právní rámec. Pokud je o readmisi, tak tady byla celá řada otázek. Jsou tady některé otázky, eh, které se týkaly implementace eh, readmise mezi eh, Řeckým a Tureckým. To je aktivita, o kterou požádala Evropská rada, tedy členské státy. po prohlášení mezi EU a Tureckem v březnu. Agentura eh, jedná stejně jako u eh, návratových operací, čili naše standardy se platí. Pokud jde o monitoring, mohu vám například říci, že nestátní organizace mnohokrát nahlásily situace, nebo ani nebo poslanci, kdy a to my ověřujeme. Podle pravidel, podle eh, daného evropského práva, agentura není, eh, nemá, nemá pravomoc k posouzení toho, zda eh, návrat daného člověka je oprávněn nebo ne nemůže rozhodovat, ale musí se postarat o to, aby se to eh, řádně sledovalo a aby se dodržovala eh, základní pravidla během tohoto návratu. Dávám takový příklad. Byl jsem informován eh, dobře známou nestátní organizací před několika týdny nebo měsíci, že podle nich se čeká eh, návrat dvou lidí z řeckých ostrovů eh, do Turecka a tato organizace říkala, že je tady určitá hrozba a že ty osoby by eh, možná byly persekuovány nebo by se necítily bezpečně v této třetí země. I když to není v mandátu agentury, tak jsem okamžitě ověřil, tato u úřadů, jestli ta jména, která jsme dostali od státní organizace, byla na seznamu a ona tam na seznamu nebyla v nadcházející den. Takže jsem informoval i je, eh, že ta jména eh, tam nejsou, tu organizaci, pro další readmisi. Potom tady eh, byl další případ, který se nedávno týkal syrských občanů, kteří tvrdili, že nemají přístup k azylu v Řecku. Takže šetříme to mm, s řeckými eh, orgány. Ale opět to není eh, v rámci mého mandátu. Protože já nemusím posuzovat to národní rozhodnutí, ale chci eh, jenom zdůraznit, že zdroje, které dá k dispozici agentura, se nebudou používat eh, k eh, porušování lidských práv. Z právního hlediska je to velice eh, zapeklitá otázka. A nám jde o to, aby se za každých okolností základní práva dodržovala. Potom se se ptali na Austrálii. Pane Berže, mohli bychom to dokončit na angličtině protože tlumočníci budou muset eh, odejít ve 12.35, takže pokud vám to nebude vadit, mohli bychom to dokončit v angličtině, protože já mám ten dojem, že ty odpovědi budeme chtít slyšet všechny, je to v pořádku takhle? Natalie, je to v pořádku? Já opravdu chci ty odpovědi, ale tlumočníci dneska nemůžou přetáhnout.